Okay. take your seats, everybody. I think we've... Uh... Dobrý den, prosím všichni se posaďte. Myslím, že většinu frakcí tady máme. Vím, že se omlouvají Vicky a Kay. Chtěli tady být, ale mají stranickou konferenci, proto také Vicky promluvila poprvé minule. My teď máme bod 7 a 8 na našem eh, programu jednání, což eh, je CRD 4 a doplňující úprava. Takže to si projdeme, projdeme si seznam řečníků. Pokračujeme vlastně ve výměně názorů, kterou jsme zahájili ve Štrasburku. A Spravodaj a Udo Borman za socialisty a Biky za EKR už hovořili. Takže myslím vlastně, eh, abych teď mluvila já jako stínová zpravodajka za ALDE, potom Vili Lambert a potom vidím vás další. Kdyby chtěl ještě hovořit někdo další, tak se prosím přihlašte. Kunár také se hlásí, jestli to někdo zapisuje. A Diego Fio. budeme dávat pozor na další přihlášené. Jak asi víte z té mé včerejší zprávy, já jsem nedávno byla ve Washingtonu, tak vám chci říci několik slov obecně o provádění Bazileje 3. Je jasné, že některé země provedou Bazilej 3 rychleji než ostatní. Kanada bude chtít eh, být hotova časně v tom období přechodu. Jiné státy a banky eh, mají za to, že eh, očekávání trhu je nutí eh, k rychlejšímu provedení, než jak je převedeno, než jak se předpokládá. To by nebyl problém, co se týče uznávání ze strany třetích zemí. Já už jsem viděla víc než jednu definici ekvivalence v textu, než o které se hovoří, a to je vždycky sporná věc. Já si myslím, že porovnatelné režimy, které budou muset být uznány, nemusí být minimálně tak přísné jako režimy, které máme my ve všech aspektech. Mohou být trošku přísnější, v některých aspektech méně přísné, v jiných, ale v zásadě by se to mělo vyrovnat. EBA eh, e by měla eh, dopracovat, jestli to bude správně a já bych jim věřila, že tuto analýzu provedou správně. Eh, jednou eh, z eventuálních největších odchylek v EU eh, by mohlo být schvalování rizikových modelů. Tady harmonizace, o kterou nám jde v Evropské unii, by neměla být paralizována rozdíly v rizikových modelech. A tady si myslím, že zase EBA by měla sehrát svou úlohu a myslím, že by bylo dobré, abychom si zavedli nějakou externí měřící soustavu pro analýzu rizikových modelů. Nejedná se jenom o e, bankovnictví, ale také o CCP. Když se podívám na Sovereignty 2, kde jde také o interní modely, tam se nám ten problém víceméně podařilo vyřešit pomocí standardních modelů, které se dají aplikovat paralelně. Takže můžeme porovnávat e, pomocí standardních modelů, jak se naložilo s interními modely. A viděli jsme v těch kontrolách, že ne všechno bylo stoprocentní, někde jsou ty odchylky obrovské. Ale myslím, že se eh, podařilo dostatečně spolehlivě prokázat, alespoň zde v parlamentu, že chceme mít nějaké externí měřítko, pomocí něhož bychom mohli měřit schvalování rizikových modelů. A co se týče té mezinárodní porovnatelnosti, je tady ještě otázka IFRS, o které byla řeč včera a americké obecné účetní zásady. USA i Evropská eh, eh, unie eh, se snaží jak si prostě přijít na to, jakým způsobem ta různě nastavená pravidla nás dovádějí také k rozdílným výsledkům a je tady i řada dalších e, rozdílů e, v implementaci mezi USA a EU, v implementaci Bazileje a to bude potřeba přiblížit. Stále ještě se pracuje na likviditě, ta se přepracovává, ale potom ještě další oblasti e, je potřeba trošku změnit, alespoň v EU. Za prvé, a to už říkám dlouho, nulová rizikovost státních dluhů. Týká se to britských e, bondů i německých bondů a také se nedávno v Bazili hovořili o tom, že zero risk way, e, tedy koncepce, bude ještě potřeba e, přeskoumat, ale možná, že bychom mohli použít nezávislou, nějaké nezávislé měřítko eh, pro to tež. Takže já se tomu budu věnovat. Možná by bylo možné zavést eh, rizikovou míru, která by byla v nějaké závislosti na eh, bondovou marži a možná, že by bylo možné tím pádem ohodnotit méně kvalitní státní dluhy. To jsou kapitálové požadavky pro budoucnost ten problém by se měl vyřešit nyní, i když z té současné situace vyplývá, že eh, úplné řešení se nám podaří dosáhnout až někdy eh, v budoucnu. Dále eh, se nadměrně zaměřujeme na státní dluh kvůli likviditě. Je škoda, že přicházíme o tu rozmanitost Bylo by dobré zavést standardizaci, co se týče kvality a transparentnosti. A potom rezervy, zvláště proticyklické rezervy. To je e, dobrý úmysl, ale nevím, jestli bude vždycky fungovat, tak jak už víme z minulosti. Je dobré hovořit o rezervách v dobách ekonomického poklesu, ale to je možné pouze, Eh, v situaci, kdy nejsou banky eh, ve špatné situaci. Teď nelze třeba hovořit o rezervách. Možná, že by bylo užitečné pro individuální státy, aby si zavedly tyto rezervy, aby se omezovaly individuální bubliny eh, v aktivech. Možná, že by to pomohlo dlouhodobému cyklu. cyklu pomocí vážení, eh, pomocí, pomocí eh, oceňování rizika by také se dalo těmto eh, bublinám zabránit a také použít více obezřetnosti, protože to je potom cílenější postup než pomocí rezerv. A potom je tady problém zemí, které chtějí mít vyšší kapitálový základ, protože mají hodně kapitálu v bankách, které drží mnohonásobné množství jejich HDP. Jednáli se ale o klastry a nejsou to velké banky jako takové, tak je to znepokojující, protože pak by byl zapotřebí, bylo zapotřebí zavést nějakou obecnou rezervu. Takže není možné říci, že toto lze vyřešit pomocí kontracyklické rezervy. Možná, že by bylo možné tuto směrnici upravit nějakými malými úpravami a ta otázka rezerv, na ní se ještě bude v budoucnu pracovat. Tady může EBA eh, monitorovat důvody pro rezervy a to, co bylo řečeno ze strany Andrej Parej nedávno, eh, z toho vyplynulo, že bychom měli eh, umožnit určitou volnost nastavování rezerv, ale jenom omezenou. Já si myslím, že eh, některé členské státy budou potřebovat určitou volnost, ale je třeba to sledovat a EBA musí zajistit, aby vždycky eh, to bylo dobře zdůvodněno, aby v žádném případě se nezaváděly nějaké protekcionistické kroky nebo proti eh, soutěžní. Je také potřeba zvážit eventuální interakci s dalšími E, návrhy, ku příkladu, jak se zachází e, s koncovými uživateli, co se týče MEA a CRD. Tam jsme konkrétně řekli, že chceme, aby CRD se tím e, řídila a parlament musí postupovat v souladu s tímto. Také jsem si povšimla, když jsem ten text četla, že tady něco, co už tam je dlouho, jedná se o definici toho, kdy základní Eh, částky nástrojů kapitálu eh, eh, z tier 1 lze splatit. To je v článku 21. To se týká pouze likvidace té specifické instituce a připouštění zpětného nákupu. Nevím, ale možná, že je možné, aby toto vlastně kontrolovala nějaká, nějaký orgán, který řeší tu situaci. Můž, mohou tam ale nastat určité okolnosti, kdy nejde eh, ani o likvidaci, ani o plné převzetí a je možné ale tam nějakým způsobem nastavit eh, částečný, eh, částečnou záchranu základního kapitálu. Možná, že je to náhled trošku legalistický, ale mě napadlo, že to možná není vůbec v souladu s tím, co máme v plánu ohledně řešení krizí. Takže toto nabízím jako takovou inspiraci pro zamyšlení ještě předtím, než bude eh, tedy eh, konečná lhůta pro pozměňovací návrhy. A teď dám slovo Filipovi. So before getting into uh, technicality... Děkuji, Sharon. Než se pustím do odborných detailů, chci zdůraznit to, eh, co podle našeho názoru by měla řešit tato směrnice, její cíl. Ehm, situace je taková, že lidé by měli sloužit ekonomice a ekonomika by měla sloužit finančnímu průmyslu. E, tak to funguje dneska. E, nejvyšším, dílem, e, nejvyšším cílem tržního hospodářství je, aby akcionáři eh, měli eh, dostatečné zisky, pokud možno dvojciferné. Ale pro nás je, aby, jde o to, aby ekonomika sloužila blahobytu. Druhá věc, je třeba, aby veškerá odvětví ekonomiky eh, byla eh, robustnější, schopna více reagovat, více vzdorovat různým šokům v hospodářství. Takže třeba eh, Deutsche Bank, BNP Paribas a tak dále, tak oni říkají, že jejich cílem je 20% 20% zhodnocení kapitálu. A já se ptám nyní liberálních kolegů. Já si myslím, že dvojciferné eh, zisky eh, nemohou být v tržním prostředí normální. To je prostě tržní prostředí nějak eh, deformované nebo nějak se manipuluje s informacemi a podobně. Čili v zásadě takové to zisky by neměly být možné. Ale není to z důvodu nějakých eh, ideologických důvodů, ale je to prostě tím, že kapitál, který se točí ve finančním průmyslu, nejde do reálné ekonomiky. Prostě podíváte se na mal obchodníka, na výrobce automobilů, říkají, já mám prostě problém získat kapitál, já jsem rád, když jsem na 5% eh, ziskovosti. A toto skutečně není férová kon- konkurence ze strany finančního sektoru. Další věc, eh, my potřebujeme diverzitu ve finančním sektoru. A já bych řekl, že pokud se pokusíme jedním nařízením postihnout úplně všechno a chránit všechny možné eh, obchodní modely, tak to se nám asi nepodaří. A proto, Otmare, já chápu, když eh, eh, říká, že bychom měli vycházet ze zprávy z vlastní iniciativy z loňského roku. Nicméně měli bychom si uvědomit, že situace je velmi nezdravá a že my jsme už možná před šesti měsíci eh, měli, eh, no, jsme si možná mysleli, že měkká opatření tomu pomohou, ale já už to tím si dnes nejsem tak jistý. Eh, já musím říct, že tady se třeba říká, Eh, že bychom neměli být příliš tvrdí, abychom nepoškodili ekonomiku a zejména ten finanční sektor. Ale my musíme říci, že eh, finanční sektor eh, dnes nepodporuje reálnou ekonomiku. Prostě my nevidíme, že by finanční průmysl posl- pos- poskytoval úvěry, normálnímu hospodářství, maximálně obrovským firmám, ale třeba vůbec nevidíme, že by se financovala takovými úvěry, například eh, nová ekonomika, obnovitelné zdroje. Čili tady, abychom to příliš neobrátili. Dále se říká, nebuďme příliš přísní, abychom neoslabili pozici, konkurenční pozici evropských bank. Když se podívám, jaká je situace, tak eh, mnohé evropské banky jsou skutečně Eh, slabé i bez regulace. A já si myslím, že pokud tady dáme přísná pravidla, opravíme, pomůžeme její konkurenceschopnosti, i když možná, že ne způsobem, jakým si přáli. Pokud se týče eh, rovných podmínek pro všechny, já myslím, že to prostě neexistuje navzdory tomu, co proklamuje G20 a existovat nebude. Já si myslím, že eh, musíme jednat ve nejlepším prospěchu evropské ekonomiky i finančního sektoru. Čili takto se stavíme k regulaci bank a k CD4. Eh, pokud se týče detailu, eh, kapitalizace, tady souhlasím plně s Sharon, já jsem de facto eh, byl eh, inženýrem eh, specializovaným na matematické modelování, čili já znám slabiny těchto systémů. Čili ten model benchmarku, to já myslím, že to je zdravý model, ano, ale nejsem si jistý, zda můžeme spolehat pouze na rizikové modely a tedy, že by kapitalizace měla být vyšší než to, co vyžaduje Basel 3. A já musím říct, že se kloní spíše k Londýnu než ke zbytku Evropy. A já říkám, netvrďte mi, že vyšší kapitalová vybavenost poškodí ekonomiku já si myslím, že pokud banky říkají, že to poškodí ekonomiku, tak to si myslím, že je blbost a říkejte si, co chcete. Takže my musíme zajistit to, aby Eh, třeba hovoříme o DEXi, eh, prostě ty riskové, rizikové modely jsou dobré, ale já si myslím, že ta DEXia je opravdu eh, dobrý model, dobrý příklad toho, když je banka příliš velká. Pokud se týče likvidity, čili máme to pozorovací období, standardy a tak dále, my si myslíme, že bychom měli mít Eh, závazné standardy, pokud se týče mobility. A čím dříve, tím lépe. Když se podíváme eh, na tu paniku kolem francouzských bank z minulého týdne, tak to bylo způsobeno obavami z likvidity. Eh, já nevím, chceme to vysedět, chceme ještě počkat? Ne, já myslím, že víme, že nedostatek likvidity prostě má určité důsledky. A my jsme tady měli eh, experiment životní velikosti, který nám byl předveden eh, před našimi zraky, takže ono je opravdu možná čas jednat. Pokud se týče obchodních modelů, já jsem se na to díval a s potěšením jsem si přečetl zprávu Vickers. Já si myslím, že tady je třeba více rozdělovat, rozlišovat mezi podniky. Čili skutečně eh, existují takové, které pomáhají fungování naší ekonomiky. My tady máme prostě nějaké univerzální velké eh, instituty, eh, které řídí ekonomiku a mm, výsledkem je poškození naší ekonomiky. Já si myslím, že to bychom neměli připustit. Ještě mám Další dvě věci, eh, měl bych toho víc, ale jenom ty dvě. My jsme debatovali CED 4 a výsledkem eh, budou návrhy eh, v oblasti too big to fail. A myslím, že to bude někdy do příštího léta. A já si myslím, že to nám dává dost času na to, abychom se zamýšleli nad eh, specifikacemi eh, v tomto nařízení. Eh, my tedy nemáme tolik času a navíc too big to fail znamená, že je taková to příliš velká společnost nebezpečná svému okolí a ta by mohla skutečně snadno vydírat a případně i potopit naše ekonomiky. Takže já si myslím, že ty specifikace SIFI by měly být součástí CRD 4. Tak a teď se díváme na ještě e, přechodné období a uvažujeme až do začátku roku 2019. Ale 2019 to je tak daleko, to je prostě eh, téměř celá éra, ale my teď musíme bojovat s velmi hlubokou finanční krizi, která zasahuje celý finanční sektor, čili my nemůžeme čekat takhle dlouho. Já si myslím, že bychom měli být daleko přísnější, pravděpodobně zkrátit přechodná období, případně zavést silné pobídky pro to, aby se to neodkládalo až na poslední chvíli. Měli bychom mít v podstatě už dnes potřebujeme veřejně přístupné informace o likviditě ano, samozřejmě, že eh, banky křičí, že to oslabí jejich pozice, ale to je donutí, aby se zbavili toho, co eh, jim příliš nefunguje a eh, prostě v celkovém důsledku to bude pozitivní. A já si myslím, že bychom tady skutečně měli si spíše pospíšit a neodkládat to. Děkuji, není tady nikdo za GUE, tady žádný stínový zpravodaj za GUE, takže Gunnar. Děkuji. Já bych rád navázal na jednu věc, eh, o které hovořil Filip, a je to určitý paradox, nad nímž se zamyslel. A to je to, že musíme zajistit, aby se banky poučily spíš víc než míň. To je to dilema. Eh, v této právní úpravě je důležité, abychom zajistili, že se odstne v rámci všeho ostatního, na čem se pracuje. Nesmíme zapomínat na eh, hodnocení rizika a také na páko, eh, pákové dluhy. Je důležité se eh, držet hodnocení rizika. Když se podíváme na trhy, tak situace je různá v různých oblastech, v průmyslu, v investicích, v nových podnicích. abychom měli silné banky, které budou plnit všechny tyto úkoly, nesmíme zapomínat na hodnocení rizika. Za druhé, odpovědnost bank. Nemluvím o tom kvůli tomu, že by se na to zapomínalo, ale je proto, aby to v, dis- ale proto, aby to v diskusi zaznělo. banky musí samostatně prokazovat dostatek zodpovědnosti. Chovají se, jako kdybychom nestanovili vůbec žádné kapitálové požadavky a i kdybychom to neudělali, bylo by to v zájmu bank, aby tu odpovědnost převzali sami. Problém spočívá v tom, že banky si myslí, že budou existovat na věky, protože když se něco stane, tak jim státy a vlády pomohou. tomuto problému bude třeba se postavit, až budeme hovořit o řešení bankovní krize i v dalších souvislostech. Ale i při debatě na touto právní úpravě nesmíme zapomínat to, abychom tam dostali skutečně potřebu samostatné odpovědnosti bank. A za druhé, my jsme právě schválili nový pakt stability. Nezapomínejme, že ať stanovíme pro banky jakékoliv kapitálové požadavky, nepomůže to, když nezavládne makroekonomická stabilita. Doufejme, že ta se podaří zavést a že zafunguje. Eh, my totiž někdy, když hovoříme o kapitálových požadavcích, tak jako kdybychom o nich hovořili izolovaně od všeho ostatního. To nemá smysl. Co se týče této zprávy, je důležité se zamyslet i nad dalším aspektem. A to je to, že v některých členských státech je větší finanční eh, průmysl než v jiných. A eh, že je tady vždycky vlastně takový ten velký půjčovatel, eh, který jakoby vše zachrání v některých státech oproti jiným, které jsou menší a mají menší bankovní průmysl. My bychom měli poskytnout eh, členským státům, aby si nastavili eh, kapitálové požadavky tak, jak chtějí, někdy i přísnější, vyšší. Některé členské státy, které mají obrovský finanční sektor, typickým příkladem toho je Island, tam bankovní legislativa na Islandu, když to uvedu jako příklad, ta se může eventuálně trošku lišit než bankovní legislativa ve Francii v oblasti eh, kapitálových požadavků kvůli tomu, jakou odpovědnost přebírá vláda, ale je důležité toto mít na mysli, samozřejmě zároveň nenarušit hospodářskou soutěž, ale měli bychom umožnit eh, členským státům nastavit si přísnější kapitálové požadavky, budou-li to považovat za nutné. Diego. Děkuji. Děkuji, Sharon. Rád bych začal svoje vystoupení tím, že bych chtěl poblahopřát Otmarovi Kanasovi za způsob, jakým inicioval tuto debatu, za způsob, jakým pracoval na své zprávě, je to zpráva z vlastního podnětu, a chtěl bych mu popřát vše nejlepší do jeho další práce, a bude to velice tvrdá práce během příštích měsíců. Rovněž bych rád zde učinil několik poznámek, které se týkají opravdu obsahu, obsahu toho, o čem diskutujeme již tak dlouho. Zavedením je tři se pravidla, které se týkají eh, kapitálových požadavků a likvidity bank, eh, značně mění. Tato pravidla v mnoha případech jsou důležitá. Tato změna je důležitá, už se to tady zmiňovalo. Ale já si myslím, že je nutné, abychom udělali jakési propojení s reálnou ekonomikou a pochopili, jaké jsou dopady nových opatření pro eh, finanční sektor, jaké tyto dopady budou mít na národní ekonomiky. Já bych eh, Například zde uvedl několik údajů, které se týkají ekonomicky Portugalska, kterou já znám nejlépe. Když se budou přesně takovéto nová pravidla aplikovat, tak jak jsou, tak by to mohlo mít negativní dopad na roční reální růst HDP v dlouhodobé perspektivě. Mohlo by to vést k zhoršení eh, z dlouhodobého hlediska zhoršení míry nezaměstnanosti a mohlo by to eh, opravdu stát tisíce pracovních míst. A to se týče úvěrového trhu, tak se zde očekává eh, dlouhodobě nárost o 3 ale Původně to mělo být o 6,2%. A když se podíváme na míru, úrokovou míru reálních úvěrů, tak se snižuje na 3,1%. Tyto údaje jsou podle mého názoru důležité, proto abychom pochopili, co zde vlastně činíme. A myslím si, že bychom je měli zohlednit a podívat se na to, jaké jsou reálně dopady v různých ekonomikách dalších států. A dále bych chtěl říci, že je důležité, abychom zajistili, aby USA aplikovali pravidla, která my zavedeme co možná s podobným způsobem, jako my zde je aplikujeme v Evropě. Není možné, aby USA neaplikovaly bazilejská pravidla protože to by poškodilo evropský bankovní sektor a tím způsobem i ekonomiku Evropské unie. Abych tedy na závěr ještě řekl jednu věc, rád bych zdůraznil některé oblasti, které jsou velice senzibilní, citlivé. A já jsem již v rámci těchto oblastí předložil pozměňovací návrhy k zprávě z vlastního podnětu. Jsou to velice důležité věci a týkají se to právnického, právního systému v Portugalsku. Týká se to penzijních fondů, minoritních zájmů, je to z otázka toho proticyklického kapitálového polstáře a pak v neposlední řadě je to nutnost, aby se zajištěla kontinuace podnětů, pobídek, tak, aby malé a středně velké podniky i nadále měly přístup ke kreditům, k úvěrům. Není možné, abychom toto jaksi nezohlednili. A jak jsem již říkal, je velice důležité, abychom opravdu propojili finanční sektor a reálnou ekonomiku v Evropě. Děkuji. Děkuji, Arlín. Děkuji. Souhlasím, že musíme zpravodaje opravdu podpořit. To jsou komplikované záležitosti a doba také není lehká. Já budu mluvit spíše obecně a nechám eh, odborné poznámky na odborníkům v tomto výboru. Naštěstí je tady máme. Podle mého nejdůležitější je, jestli tyto návrhy vlastně eh, nám pomohou se zbavit problémů a jestli, když banky padnou, jestli to nebude na úkor daňových poplatníků a ekonomiky. Já jako zpravodajka pro CRD3 mám největší starost o to, aby banky nelobovaly za slabší pravidla, mírnější pravidla, právní úpravy. A i když možná některé ty úpravy bude nutno provést, jak někteří odborníci řekli, chci, aby byly nezávisle eh, vysvětleny a potvrzeny v těch eh, návrzích na CRD je totiž desetiletý plán. To je dost dlouhá doba na to, aby požadavky byly splněny. Čtyři roky po začátku krize ekonomika stále trpí, banky stále ještě se vzpamatovávají e, ze šoku, potřebují nebo měly by ekonomice poskytovat úvěry, ale nedělají to. A mohu e, uvést e, příklad ze zprávy Bank of England, za poslední čtvrtletí 2011 eh, půjčování malých podniků eh, kleslo eh, velikou měrou. Oni přitom peníze mají a proč tedy nepůjčují malým podnikům je otázka, které se náš výbor musí věnovat. Mnozí z vás včera viděli projev britského kancléře, a ten se věnoval problémům, které ponese na svých bedrech daňový poplatník. Mě, já už jsem mnohokrát se ptala, proč banky nepůjčují malým a středním podnikům. Nevíme, jak ta situace obecně v Evropě vypadá v tomto směru. Já jsem tedy pro plnou implementaci Bazileje, v červenci jsme zadali studii, z níž vyplynulo, že je možné až o 13 zvýšit kapitálové požadavky bez toho, aby to poškodilo reálnou ekonomiku a bez toho, aby to poškodilo banky. A dále, co řekl pan Hochmark, já jsem znepokojena eh, maximálním harmonizačním přístupem komise. Nevím, proč by bylo potřeba přicházet s návrhem, že nechceme přísné normy a přísné požadavky. Opravdu si to nepřejeme, samozřejmě nechceme zkreslení celého trhu. Nám jde o bezpečnější banky, vyšší kapitálové požadavky, chceme, aby banky plnily svůj úkol, co se týče půjčování reálné ekonomice, ale to podle mě neznamená, že změkčíme normy. A u nás doma Eh, máme teď zprávu Biggers, na tu jsme čekali dlouho a ta zpráva volá po flexibilitě na zvýšení kapitálových požadavků na eh, banky pro individuální občany, aby když došlo eh, k pádu bank, aby v tomto odvětví bylo dost kapitálu, aby se lidé dostali ke svým vkladům. Takže já si myslím, že nejde o zkreslení Eh, jednotného trhu a proč ne, protože co se týče eh, eh, systému pasportu, u nás mohou fungovat i jiné banky, které na základě tohoto systému potom získají oprávnění u nás normálně fungovat, když splní ty přísnější požadavky. Takže já bych ráda, aby komise si dala pozor, aby nevydala signál, že Eh, si nepřejeme přísné normy, vyšší kapitálové požadavky, že nechceme chránit peníze evropských daňových poplatníků a myslím, že musíme volat po vyšší flexibilitě, než jak je v současném eh, návrhu komise. Ten, eh, řečníků, ten, ten řečnický seznám se nám prodlužuje, ale my nemáme tolik času. Ráda bych samozřejmě zajistila, abychom splnili veškeré ostatní debaty. Máme tady řadu řečníků, jejichž jména teď čtu. Jestli se chce přihlásit ještě někdo jiný, tak prosím, eh, zvedněte ruku. Nyní Berghardt. Paní předsedkyně, já bych chtěla rovněž eh, velice poděkovat od Kanosovi za skvělou práci, kterou odvedl. Myslím si právě, že CRD4 a celková ta oblast je opravdu velice důležitá. Je to velice náročná zpráva, která zachází do velkých technických detailů. Dnes dopoledne bych se chtěla soustředit na několik krátkých poznámek. Eh, v zásadě vítám návrhy komise. Myslím si, že Kvalitativně a kvantitativně lepší kapitálové požadavky jsou nezbytně nutné. Právě v poslední době a v posledních měsících jsme to jasně viděli, respektive krize nám to jasně ukázala. A samozřejmě jisté je to, že je nutné, aby dodatečné požadavky na kapitály že tyto požadavky povedou tedy k substančním změnám v bankách, ale nesmí se to odrazit v poskytování úvěrů. A rozhodně ne, a mnoho kolegů to již řeklo, nesmí se to odrazit v poskytování úvěrů malým a středně velkým podnikům. A já bych se chtěl zmínit jasně, Rovněž i to, že není možné, aby se to odrazilo do poskytování úvěru veřejnému sektoru. Tedy náš výbor stojí před obrovským úkolem, a je důležité, abychom co nejlépe a nejprecizněji formulovali nová pravidla. Já jasně vítám právní formu neutrální definice doz- z jádrového kapitálu, který se týká dozoru, jak je to v návrhu komise a rovněž vítám eh, pravidla přechodná, která komise navrhla. Za takováto pravidla budou dostatečná, to je třeba ještě ověřit. I mm, ohodnocení menšinových podílů je něco, co by bylo možná řeknout opatřeně ještě třeba zlepšit. A to též platí pro ukazatele pro likviditu a rovněž pro úlohu Evropského bankovního dohledu EPA v rámci našeho, eh, naší soustavy pravidel. Celá řada věcí, které se předávají EBA, nejsou pouze technické povahy, ale mají také politický obsah a já si myslím, že zde bychom v rámci dalších diskuzí měli se podívat na to, co z toho vyfiltrujeme. A poslední věc, to je velice koeficient zadlužitnosti, to je, aby to víte, pro mě vždy důležité téma z mého pohledu je docela dobré, že komise v rámci prvního píře ne e, navrhuje e, okamžité zavedení, ale co se týče těch testů, tak tam je důležité, aby, a týká se to plánovacích obtíží u podniku, a toto je třeba zohledit, tedy tyto obtíže, to je z mého pohledu to nejdůležitější. Ostatní důležité věci již zmínili kolegové a myslím si, že během příštích týdnů budeme mít před sebou mnoho práce, ale já věřím, že se nám to podaří celé zdolat a členové výboru jistě podpoří pana zpravodaje patřičným způsobem. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Jedna obecná poznámka, jedna specifická. Filip už odešel, ale on hovořil, a já to říkám také, a říkal jsem to už v minulosti, že potřebujeme v Evropě eh, zdravé banky. Eh, je to velice užitečná věc, aby banky byly zdravé a dobře fungovaly a nemusíme kvůli tomu vždycky banky šikanovat, což se zdá být naším účelem zde. Můžete oprávněně banky kritizovat, ale mnohé chyby zavinili vlastně politici, jak v Evropě, tak v USA. A někteří, a dokonce jeden z nich se stal Eh, prezidentem v USA. On toho moc eh, neřekl, než se stal eh, prezidentem. My jsme se setkali s několika senátory, ani ti nám toho předtím mnoho neřekli, ale tak to prostě je. A v Evropě to tak také je. A je potřeba se nad tím občas zamyslet a postupovat trošku vyváženě a možná také kritiku namířit do vlastních řad. Ta moje konkrétní poznámka se týká toho, že souhlasím s Gunarem opravdu nechápu, proč komise nutí všechny země eh, ke stejným pravidlům, ke stejné právní úpravě. Když totiž jedna země si přeje zavést přísnější pravidla, nevím, proč by to mělo mít nějaký negativní vliv eh, na jiné země. Je to trošku jakoby držení pod krkem eh, vlastních bank, jako kdyby ta země říkala, eh, že eh, prostě by třeba nebyly schopny plnit pravidla hospodářské soutěže za hranicemi. A máme-li, nebo některé země učinili nějaké špatné zkušenosti v minulosti, za posledních 25 let špatné zkušenosti, měli bychom se k tomu postavit trochu velkoryseji, a umožnit těmto zemím si zavést přísnější pravidla, pakliže jejich bankovní a finanční sektor je opravdu veliký v porovnání s jinými zeměmi a HDP. Myslím, že skutečně bychom to měli, eh, měli zvážit a i eh, ty otmary bys to měl zvážit jako dobrý argument. Děkuji, Sven. Ja, vielen Dank erstmal auch. Děkuji. Děkuji také Odmaru Karasovi za obrovskou práci, kterou již odvedl a týká se to i té jeho minulé zprávy. A rovněž děkuji komisi, že přešla s návrhem, že ho předložila, protože z hlediska mnoha občanů zůstává velkou otázkou, proč to trvalo tak dlouho, než byl návrh předložen. Samozřejmě, existuje tam masivní problém, Týká se to veřejné kritiky a veřejnost kritizuje skutečnost, že tři roky propádu Líben banky zde sice máme předpoklady pro Bazilej ale, a dohodu na tom, ale co se týče reálné implementace, tak ta pokulhává jak u nás, tak v USA. A to je něco a víme, že situace se vyostřuje, takže eh, v této vyostřené situaci je to ještě větší problém, takže máme vlastně dva problémy. Za prvé, ta celá záležitost je velice komplexní, nelze to lámat přes, komano, přes koleno, protože jinak bychom eh, měli eh, v konečném důsledku špatná pravidla. Ovšem, na druhou stranu eh, je zde nebezpečí prodlení a proto chci říct, že vítám, že EBA nečekala ale že tento orgán tedy přišel s vlastními požadavky a zavedl přísnější standardy, protože prostě eh, se do posud eh, neučinilo na tomto poli dostatečně. Já si myslím, že ten základ, eh, a to je jasné, bude prostě muset víc, více kapitálu, na tom se shodneme, ale kdo přesně bude muset být lépe kapitálově vybavení a okolik, to samozřejmě ještě jasné není. A z našeho pohledu jsou požadavky na vlastní kapitál stále příliš nízké. Tady prostě není prokázáno podle našeho zánoru, že pokud k tomu budeme přistupovat správně, že méně vlastního kapitálu vždy nutně vede k poskytováním více úvěru reálné ekonomice. Právě v mé vlastní zemi vidím, že právě ty instituce, které poskytují úvěry reálné ekonomice, mají zpravidla solidní kapitálové vybavení a že to nejsou ty investice, instituce, které eh, mají bilance, ve kterých mají velice silný pákový poměr. A je velice zajímavé, když se podíváme na to, jak lidé jako Simon Johnson eh, či Martin Helwig eh, Evropské rady pro rizika a rovněž člen rady německého hospodářského města pro hospodářství. Přesně tyto lidé požadují vyšší kapitálové požadavky. A vidíme, že země, která krize postihla velice silným způsobem, například Velká Británie či Svíčarsko, zavádějí vyšší požadavky než ty, které my zde máme na stole. A o tom bychom se měli e, velice vážně bavit. A to nastoluje druhou otázku, a totiž je zde na místě jistá zdravá skepce vůči interní modelu posuzování rizika. Otázkou je, do jaké míry jsou instituce schopny sami posuzovat rizika, poznávat je a v rámci interních modelů je hodnotit. Do jaké míry jsou tedy schopné toto efektivně kontrolovat a nebylo by Eh, opravdu nutné právě z tohoto důvodu zavést eh, přísnější pravidla pro leverage ratio, pro tedy ten pákový poměr, jakožto jakousi poslední brzdu, brzdu pojistku. Pokud tady budeme mít určitou brzdu provákovým po mně, tak je to dobré. Pokud ji nebudeme mít, tak zde máme interní modely posouzení rizika se všemi těmi nebezpečími, které to sebou přináší. A v krizi jsme jasně viděli, že mnoho rizik eh, vůbec jako rizika zpočátku jaksi identifikováma nejsou. Například to se týče státních dluhopisů, přes několika lety by toto nikdo nepovažoval za riziko a najednou rizikové jsou. A toto je tedy právě jeden z důvodů, proč je důležité mít legislation, Právě proto, aby rizika, která na začátku nevypadají jako rizika, byla kryta dostatečným množstvím vlastního kapitálu. A další věc, která je důležitá, pokud řekneme, že chceme ještě solidnější vybavení vlastním kapitánem, tak není možné, abychom postihli právě ty, kteří dělají již to, co si přejeme, totiž, kteří poskytují reálné ekonomice úvěry. A zde tedy není možné se vyhnout jedné věci. Je třeba, abychom se měli různé veličiny a různé obchodní modely a ne, abychom jste měli přístup, kde prostě bude všechno házeno jak se do jednoho pytlak a ten přístup bude ke všem stejným. A zde chci říci, že je dobré, že zde tady máme CRD 4 a další, ale pravidla pro systémické instituce prostě nejsou dostatečně jasná. A proto je důležité, abychom na to hleděli pouze jako celek. Když se podíváme na pravidla která se mají týkat velkých a malých bank stejným způsobem, tak chci, aby pravidla pro instituce, kterým jsme museli poskytovat peníze, jakožto daní poplatníci, abychom tyto instituce zohlednili stejným způsobem. A zde musí být jasné toto je třeba mít ty přísnější požadavky na vlastní kapitál pro velké instituce a na druhou stranu je důležité, abychom měli jasná pravidla a abychom měli i možné vyloučení eh, záruk ze strany státu a že to musí být přísnější, než jak jsem se dozvěděl, že to plánuje komise. A další věc, které je třeba se věnovat, to je otázka stínového bankovnictví. Není možné eh, regulovat instituce, které poskytují malým a středním podnikům úvěry a na druhou stranu v podstatě přestat regulovat ostatní instituce, tedy instituce, které mají jiné právní formy a takovýmto institucím vlastně nechat neomezený pákový poměr. A bohužel v naší diskuzi o hečtových fondech jsme se nedohodli na závislých požadavcích na vlastní kapitál. A já si tedy myslím, že regulace stínového bankovnictví tam prostě do toho patří, pokud nechceme vytvářet nerovnou hospodářskou soutěž. Není možné, že když chceme zavádět přísnější vnější regulaci bank, že vlastně neregulované obchody jak si vytlačíme do institucí, které regulované nejsou. A dále otázka proporcionality. Není možné, abychom stejná pravidla identicky přenášeli na instituce, které dělají eh, jak se boring banking, eh, nějaké nudné obchodní modely, abychom takovéto instituce, menší instituce, nutili implementovat veškerá pravidla, která eh, pochází z eh, orgánu EBA a která potřebujeme pouze pro velké instituce. Já vím, že Otmar je tam velice citlivý v té otázce té proporcionality, tu je třeba zajistit. Dále je třeba se věnovat právní neutralitě, zde zcela souhlasím s Burkatem Balcem. A musím říct si, že jsem trochu nervózní z představy, že tato pravidla mají vstoupit v platnost tak rychle a zároveň zde máme až 150 sekundárních právních aktů EBA, která mají být eh, implementovány během příštích dvou let. Já vůbec nevím, eh, zda je možné to stihnout. Eh, nemá přeci smysl, abychom se snažili veškerá pravidla co nejrychleji vnutit institucím, která nemají vůbec dostatečný personál pro to, aby to implementovali. Čemu to povede malé banky, které nemají odpovědající stroje, vůbec nebudou schopny implementovat tyto právní akty? A já se obávám, obávám, že výsledkem toho bude, že v podstatě nakonec dojde k tomu, že lobby velkých institucí eh, bude slabit úspěch a malé instituce budou ty, které vlastně eh, za to budou muset platit a které budou v znevýhodněné pozici. Takže pozor na to, není možné, aby nás banky zaháněly do rohu, je třeba věnovat si kapitálu a požadovcím na něj a zároveň je třeba podívat se na to, aby obchodní modely, které potřebujeme, abychom tyto modely podpořili, a abychom eh, je ochránili před přílišnou a špatnou regulací a přílišnými požadavky na ně. Ale samozřejmě je i důležité, abychom jasně vyvodili důsledky z krize. A dnes bylo zcela jasně řešeno, a bylo to dobré, že to, co nám neslouží, je něco, co nás ohrozuje. To bylo jeho moto k dluhové finanční krizi. Já si myslím, že to je dobré heslo. Není možné, aby někdo, kdo nám slouží, byl utlačován a dušen pravidly, ale důležité je, aby opravdu ti, kteří, které je třeba regulovat, regulování, byli. Děkuji. Děkuji. Angelin. Děkuji. Chtěl bych eh, zahájit eh, vyjádřením důvěry osobě zpravodaje pana Karase, který jistě bude schopen najít to nejlepší řešení pro všechno, pro všechny. Eh, je tady několik věcí, které mi dělají starosti. Především eh, je třeba konsistentnost, pokud se týče kapitalizace bank a dále musí to být eh, souladu s požadavkem na ekonomickou obnovu. Prostě takové evropské řešení. Chtěl bych říct toto. Evropa je lídrem eh, v světovém bankovnictví. Máme 75 eh, úvěru, eh, ty jdou evropským bankám a tak dále. Čili neměli bychom přetížit evropské bankovnictví. To by prostě vedlo k tomu, že by úvěrové, úvěrový trh utekl do akciových trhů a předměstil se jinam. nám. Za druhé, já jsem nedávno byl ve Spojených státech a tam panuje názor, že eh, Bazilej 3 eh, se bude stávat pouze na nějakých 20 bank, zatímco v Evropě to bude 8 tisíc. My musíme toto uplatňovat na velice fragmentované eh, finančnictví, bankovnictví. Čili pozor, abychom si tím nespůsobili velkou nevýhodu, abychom nepřetížili evropské banky. U nás existuje eh, řada malých eh, bankovních domů a právě ty malé mají daleko větší potíže absorbovat všechny legislativní změny, které se na, nich, eh, na ně řítí než banky větší rozsáhlejší finanční reforma samozřejmě je nutná, ale otázka je, jak zajistit to, aby tato reforma byla slučitelná s potřebami reálné ekonomiky. My eh, vzhledem k tomu, že je krize, tak bychom nemuseli být tak přísní, pokud se týče kapitálových požadavků. Když se totiž podíváme na evropskou eh, dimenzi, eh, pokud bychom měli úplnou harmonizaci a já tady chci říct, že já jsem skutečně byl vždycky pro takový nějaký celkový systém, který by zajistil důvěryhodnost evropský systém. Ale v podstatě musí to být důvěryhodné a musí to sledovat jeden cíl, ne různé cíle. Některé členské země eh, možná by chtěli zavést eh, přísnější kapitalizační požadavky na finanční činnost a to by mohlo eh, to by mohlo eh, zdeformovat trh, možná vést k migraci těchto finančních činností někam jinam a to by bylo skutečně špatné a nebylo by to přiměřené. Děkuji, Elisa. Děkuji, Sharon. Já bych také ráda poděkovala panu Karasovi za odvedenou práci. Brand. Zdá se mi, že ta velká výzva, které čelíme, je to, abychom našli vyváženou pozici mezi jednotlivými cíly, které se snažíme dosáhnout. Nebudu tady opakovat co, co řekli kolegové. Já bych chtěla se zaměřit pouze na tři aspekty. Ta první věc se týká argumentu, že Navýšení solidnosti a kapitálových požadavků na banky redukuje eh, úvěry poskytované reálné ekonomice. Bylo by dobré se více konkrétně dozvědět, jaké jsou různé modely bank, které máme v jednotlivých členských zemích a podívat se na to, jaké je procento jejich objemu obchodů, které se týká financování reálné ekonomiky a zejména malých a středně velkých podniků, když to eh, ve srovnání s poměrem eh, procentem o objemu obchodů, které se týkají finančního trhu a finančních nástrojů. Protože pokud nebudeme mít k dispozici správné údaje, které se tohoto týkají, které se týkají toho, jak tedy vypadá eh, poměr různých obchodů ve struktuře různých bank, tak pokud to tady nebudeme mít, můžeme tady eh, neustále přicházet s takovým eh, jednoduchým, ale poněkud nebezpečným argumentem. Přílišné riziko a přílišné ztráty jistě na jedné straně vedly k tomu, že banky od daněvých platníků museli dostat finanční prostředky a podle Dora Barroza Eh, to byly 4,6 bilionů, 4,6 bilionů, tedy eur. To byl tedy podíl peněz daňových poplatníků, eh, které byly vydány na záchranu bank, což je proces, který stále pokračuje, ještě není ukončen. A eh, toto vlastně to jsou peníze, které byly odebrány z regionální ekonomiky. Když tedy hledáme vyvážení postoj, tak se musíme tedy podívat na to, za ten argument je správný. Ten argument v tom smyslu, že pokud navýšíme kapitálové požadavky, že to bude mít negativní dopad na reálnou ekonomiku. A další věc, hovořilo se tady o tom e, zde rovněž, nesmíme ztrácet ze celé naše cíkle, které se týkají řízení riziků a krizí v bankách. Eh, kolegové se o tom již vyjádřili. Eh, iniciativa komise byla oddálena, což chápu, ale na druhou stranu ta poselství, která z toho vycházejí a samotná realita vedou k tomu, že se tím rádi více oddalujeme od možnosti mít evropské řešení pro eh, řešení krizí bank. Eh, hovořím tady tedy o evropském kontextu, protože USA eh, se tomu jasně věnovaly. A máme a Evropská umise eh, měla takový postoj, že by bylo dobré mít i tedy národní fondy pro záchranu bank. A je tedy důležité, aby každá země měla nástroje na řízení kriz bank. A i přesto, že se krize zhoršily, nemáme tedy jasné kroky, tom smyslu, abychom se měli konvergenci mezi jednotlivými řešeními, ke kterým přistupují jednotlivé země. Podíváme se, jak to vypadá z DEX dnes. A dobře víme, že dokonce i země, které jsou jakési v centru eurozóny, nemají vůbec žádný mechanismus pro to, aby to nějakým způsobem řešili. Co tedy můžeme dělat? Buď se vrátíme k našemu cíli, tak abychom měli jakousi zprávu krizí bank, anebo se vystavujeme riziku, že definitivně si, jak si nakazíme státní dluhy a banky eh, opravdu strašným způsobem. A vidím, že komise se čím dál tím více vzdáluje typu struktury, pro které se vyslovil tento parlament, tento výbor ve správě z vlastního podnětu, kde já jsem byla zpravodajkou. Je zde tedy důležité, jak říkám, abychom našli vyváženost rovněž mezi různými situacemi, které máme v jednotlivých členských zemích a v jednotlivých eh, typech obchodů, jak bylo již řečeno několika kolegy. Například se to týká eh, penzijních fojmů pro zaměstnance bank, má země se tomu věnuje, dále neutrality obchodních modelů, minoritální účasti to je něco, co v některých bankách je velice silné, v jiných to vůbec e, není. Takže je třeba zde mít jistou flexibilitu. A není možné, pokud budeme tedy zachraňovat flexibilitu, abychom ztratili pojem jakési společného minimálního základu, protože si musíme uvědomit, že se nacházíme v integrovaném evropském prostoru. Poslední poznámka, chtěla bych zde potrhnout potřebu toho, patří do toho, že nesmíme zapomínat na to stínové bankovnictví, bylo to již zde také řešeno, protože eh, pokud budeme více regulovat banky, tak zde bude o to větší pokušení, aby se vedle vytvořily nové struktury, nové typy struktur, které by v sobě mohly soustředit vysoká systémická rizika. A proto si myslím, abycho, že je důležité, abychom se věnovali stínové bankovnictví a věděli, co se v této oblasti děje. Tím ovšem nechci říci, že by nebylo důležité se zázemně eh, zároveň věnovat eh, jaksi posílení solidnosti normální bank. Ještě jednou děkuji vám za... Eh, děkuji, Sovi. Um, ehm, děkuji, paní předsedající. Dvě obecné poznámky. Za prvé, já mám obavy co se týče textu, i přesto, že mám plnou důvěru ve zpravodaje, ať si to nebere osobně. Co se týče toho dilematu spojeného se Sixpackem, máme-li připravovat právní úpravu pro budoucnost v době, kdy eh, všichni myslíme na řízení krize, je riziko nebo na zvládnutí krize. Myslím, že se mnou kolegové budou souhlasit, že toto je skutečně trochu ožehavé, snažit se tu právní úpravu nastavit správně. Nezapomínejme, že budoucnost je nejistá. Nevíme, jak bude budoucnost vypadat. Nikdo nemá křišťálovou kouli. Slyším kolegy, eh, novináři šílí z Dexie, my dnes hovoříme o pravidlech, která možná v budoucnu budou platit v situaci, o níž my vůbec teď nic nevíme. Takže Otmaré přeji mnoho štěstí. Jako zpravodaje tě podpoříme, ale skutečně se jedná o maximálně důležitou věc. Pokud tomu dobře rozumím, zazněla řada návrhů, co se týče fondu stability, bank, jak jim pomoci, to vše musíme vyřešit paralelně a také, co řekla Eliza, já k tomu nechci mluvit dlouho, ale mám obavy, že v následujících dnech či týdnech můžeme být i svědky eh, vlastně eh, kolapsu bankovních a finančních služeb na jednotném trhu, protože jsme se neřídili svými vlastními požadavky. Myslím, že náš přístup byl více proevropský. To, co udělala Eliza, to, co udělal pan Margajo, tím jsme se neřídili a teď možná bude potřeba individuálně rekapitalizovat řadu bank s tím, že prostě tady mají centrálu, anebo že v té které zemi mají eh, velkou důvěru a tradici, to prostě úplně eh, zničí jednotný trh. Proč tomu tak je? i přesto, že jsme se snažili o dobrý dohled, o celkový společný evropský přístup, i tak vnitrostátní orgány si vedou tak, jak si vedou, co, co se týče ECRB eh, e a co se týče vnitrostátních orgánů. Každý hájí prostě svou pozici. Nevím, jestli si můžeme dovolit takto postupovat dál. Myslím, že ta logika je teď obrácena z nohou na hlavu. Nevím, jestli mluvím dost uh, jasně a možná to není dost konstruktivní, ale tento parlament opravdu nese obrovskou odpovědnost. To je jedno z mála for, kde společně s ECB a s komisí se stále ještě snažíme o evropský eh, jednotný přístup. Eh, slyším kolegu, jak říká, že musíme být neutrální, co se týče vnitrostátních modelů a já docela chápu tu intelektuální pozici, ale přijde doba, kdy bude potřeba um, se rozhodnout buď pro jednotný trh, anebo pro vnitrostátní přístup. Prostě přijde doba, kdy bude potřeba se rozhodnout a ta volba bude zcela existenciální. Jestli budeme pokračovat v projektu jednotného trhu a nebo jestli dále spíše budeme postupovat individuálně. Děkuji. Já za chvilku dám slovo Otmarovi. Jestli se někdo další nahlásí o slovo, pak je tady ještě pár poznámek eh, z mé strany žijeme v nebezpečných časech a je zřejmé, že budeme muset nějakým způsobem stabilizovat trhy, eh, poněvadž situace nám nezapadá do těch obvyklých vzorců, na které jsme zvyklí. Čili je třeba, abychom z toho vyšli tou správnou stezkou. Eh, ministři financí na Ekofinu v Polsku, na tom neformálním E, ECOFINu, e, tak vzali na vědomí to, že e, parlament si přál mít rezoluci o vyřešení krize jako součást toho balíčku, ale to nebylo, to nebylo schváleno, takže my toto budeme muset vyřešit nějak jinak, to by určitě bylo pomohlo, ale prostě nepodařilo se. Chtěla bych připomenout, že máme také další připravovanou legislativu, například nařízení, které se bude týkat fondů peněžního trhu a podobných. A je zde určitá interakce mezi přiměřeností, specificitou a stínovým bankovním sektorem, čili bankami, které nejsou skutečně plný, plnohodnotnými bankami. Čili to jsou další instituce a my na ně budeme muset nějak eh, reagovat. My eh, nechceme eh, různé rizikové operace, chceme eliminovat to špatné, které zde tady máme, čili bude třeba, abychom to v té nadcházející legislativě nějakým způsobem ošetřili. Eh, teď se ptám, Otmare, eh, budeš chtít odpovědět nebo několik ještě závěrečných poznámek? Tak především bych eh, chtěl poděkovat za připomínky a reakce, neboť každý jednotlivý vstup tady ukázal, jak vážně a jak citlivě tento výbor přistupuje k dané tématice. Za druhé, děkuji také za um, početná ujištění o důvěře a abych eh, tomu mohl dostat, eh, potřebuji, abyste mě podpořili a potřebuji, aby pokračoval tento otevřený dialog. A zde bych eh, si dovolil dvě předběžné poznámky. Mnozí z vás hovořili o vyváženosti a rovnováze to si přejeme všichni. Vyváženost ovšem není totež jako splnění všech speciálních přání. Nejmenší společný jmenovatel nemusí být vždy nejvyváženější a zohledňování všech jednotlivých individuálních i národních zájmů eh, nemusí vyústit eh, ve vyvážený kompromis. Takže proto je důležité, abychom v prvé řadě eh, sledovali cíle. Na to je třeba brát ohled v prvním ohledu. Čili to je eh, společný trh a jestliže chceme posílit společný trh, a na tom se shodneme, pak jde o to, abychom tento společný trh eh, utvářeli. Musím ještě jednou zopakovat, že pokud dojde eh, k nějakému eh, zatrhnutí kreditů, úvěrů, tak to může, ale nemusí souviset s příslušným nařízením či směrnicí není řečeno, že tato směrnice o kapitálu a likviditě eh, povede nutně k zadrhnutí eh, úvěru. My jsme u eh, Bazilie 2 hovořili o kreditní, tedy úvěrové bonitě jednotlivých podniků a ne každému podniku to způsobilo problémy. Čili otázka je, jakým eh, způsobem eh, to eventuální zdražení úvěru, eh, jakým způsobem to uspořádat tak, aby z toho byla minimální rizika. Dále Eh, mnozí hovořili o eh, kapitálové vybavenosti nebo respektive eh, nezbytné nutné míře vlastního kapitálu. Jde tedy skutečně jenom o to procento, to vybavení, tuto vybavenost, anebo jde také o to, co všechno budeme považovat za vlastní zdroje. Čili jde o definici vlastního kapitálu a v tom spočívá také ta právní neutralita momentálně jsme v situaci, kdy eh, podniky a koncerny tvrdí, že eh, tato úprava eh, u mnohých podniků nebo některých podniků vede vlastně o, ke snížení toho vlastního kapitálu zhruba o třetinu. Čili z tohoto důsledku definice vlastního kapitálu, eh, ručení a záruk eh, a tak dále. Toto je velice podstatná otázka. Nejde tady jenom o nějaký, nějaké procento. Samozřejmě, že si přejeme flexibilitu. Nicméně flexibilita může vést také k deformaci konkurenčního prostředí. Eh, v současné době eh, diskutujeme o kapitálové rezervě, a která tedy s příslušnými procenty vede k tomu, že eh, v současné době se může stát, že národní dozorové orgány budou od zahraničních firm vyžadovat větší kapitálové vybavení než od domácích firm. A také z další strany ještě mohou přicházet pro určité kategorie firm požadavky na zvýšení eh, vlastního kapitálu. A to se už promítá do deformace konkurence, čili flexibilita ano, ale musíme si být vědomi toho, kde probíhá hranice k deformaci konkurence. Nejde jenom o ten vlastní pojem, s tím jsme spokojeni, ale ten pojem eh, flexibilita, ohledy a tak dále, eh, to uspokojí všechny. Otázka všem je, co to konkrétně bude znamenat pro jednotlivé úpravy. A teď hovoříme o EPA. Samozřejmě, že tady je třeba eh, získat podporu. Eh, tady Mario Nava eh, vedl vynikající briefing. Mnozí z vás tady byli, i naši asistenti, to bylo před týdnem či dvěma. Komise dobře ví, že pokud se týče otázek směrem na EPA, tam bylo řečeno minimálně 8, teď říkáme 10, tak eh, to znamená, že bude třeba, aby EPA mm, byla personálně posílena, jinak se to prostě nesplní. A to potom znamená, že když máme tady eh, tento předpis, tak nám tady vzniká eh, nesoulad mezi naší debaty, debatou a dalšími debatami. A tady je třeba, abychom rozlišovali mezi eh, těmi třemi bloky, které převzala EPA, mezi tím, co eh, má přímý účinek, co je pouze doporučením a co je mm, charakter, charakteru analytického. Ale my jako představitelé politiky eh, musíme přesně vědět, co to je těch 153 153 eh, zadání, čili eh, no, požadavků. Čili má to být eh, v tom nařízení nebo ne. Prostě my musíme paralelně vést dialog s EPA a s, výro- s příslušným výborem při naší legislativní práci, tak, aby byly vytvořeny férové předpoklady. O to jde. A samozřejmě, že to budeme dělat, ale já bych tedy prosil, abychom to sice dělali tak, jak jsme to předvedli dneska, ale eh, zároveň potřebujeme určitou, jak si jít více do hloubky v bilaterální práci. Tím, že hovořím o flexibilitě a vyváženosti, vytváříme velká očekávání, ale otázka je, jak to konkrétně dopadne, jak se to bude lišit od návrhu komise. Poněvadž pro naši práci východiskem je návrh komise, k tomu přistupuje bazilejská dohoda a návrh komise je v našem kontextu de facto eh, hlubší propracování. No a potom máme ještě nad tím G20. Čili tady máme tři různé úrovně. Eh, k něčemu jsme se zavázali, na druhé straně tady máme určitý manevrovací eh, prostor a to je třeba propojit. A my samozřejmě vycházíme z toho návrhu komise, to musí být, ale v otázce Eh, realizace, uplatňování našich eh, požadavků eh, vůči Američanům, vůči rovnosti na národní a mezinárodní úrovni, tak je třeba brát úvahu také Bazilej a G20. A to musí být součást naší argumentace. Já tedy srdečně děkuji, pustme se do toho a doufám, že si zachováme eh, tu důvěru, kterou jsem se dneska pocitoval, až do hlasování v příštím roce. Všem děkuji. Termín pro pozměňovací návrhy nebo eh, eh, tedy debata o návrhu zprávy je 3. ledna. Věříme, že Otmar na tom už pracuje, protože, takže navržený termín pro pozměňovací návrhy 27. února, potom 30. Eh, března eh, se o nich eh, bude hlasovat a potom 25. dubna a 1. června hlasování a potom máme další události a slyšení, které také vlastně do toho vstoupí, než ta finální zpráva bude vypracována. Děkuji vám za debatu a dalším bodem na našem pořadu jednání je bod 9, což je reforma pravidel státní podpory EU pro služby obecného hospodářského zájmu. Někteří z vás odcházejí, takže chviličku počkáme. Prosím, ti z vás, kdo odcházejí, odejděte rychle a potichu, abychom se tady nepřekřikovali. So those, those leaving, please hurry up. We would like to... Ti z vás, kdo odcházejí, prosím, pospěšte si, my chceme pokračovat v práci. Right. I'm going to ask those who are attending the meeting to sit down again, please. And... Um, uh, Ti z vás, kdo to chtějí zůstat, se prosím zase posaďte, abych eh, viděla, kdo chce zůstat a kdo odchází. Okay, is everybody who's departing departed? Takže teď dám slovo Petru Simonovi. Jedná se o zvážení hodnocení eh, pozměňovacích návrhů. Paní eh, předsedající, vážení kolegové, já děkuji za konstruktivní vstup ze všech pozměňovacích návrhů jsem si jist, že se nám podaří dosáhnout kompromisu nad řadou bodů. Dnešní debata by měla posloužit k tomu, abychom si probrali některé sporné body, které vyplynuly z pozměňovacích návrhů. A já se vyjádřím ke třem bodům. Za prvé článek 14, eh, otázka právního rámce. Za druhé otázka specifické úpravy de minimis a za třetí opakovaně sporná otázka za poslední měsíce a týdny efektivita. Mezidobí eh, vlastně máme návrh eh, komise k nové úpravě eh, státní podpory pro služby v obecném hospodářském zájmu a můžeme tedy debatovat i nad návrhy komise. Takže nejprve tedy článek 14 a právní rámec. Bylo jasné, že všichni tedy nevyslyší mé volání po horizontální úpravě. A diskuse v uplynulém roce, ale diskuse i e, k tomuto návrhu to dostatečně ukázaly. Já chci ale znovu podtrhnout, že nám, sociálním demokratům, nešlo o to, aby eh, se zpracovaly eh, tyto návrhy na eh, základě článku 14. Mně a mé frakci jde o to, aby se koncepce státní podpory služeb v obecném zájmu jednou provždy naprosto vyjasnila v návaznosti na článek 14. Máme tady eh, obecnou eh, hospodářskou činnost a další. A proto moje první otázka na stínové zpravodaje a ostatní kolegy. Myslíte si, že tedy v tom současném návrhu komise, eh, co se týče požadované právní jistoty, jsou dostatečné? Já mohu ku příkladu říkat, že, co se, že ten, kdo se, kdo nerozumí těm vysvětlením pro ta první tři požadavky, tomu není pomoci. A k tomu komisař Almunia v pátek v rámci konference navrhl kvalitativní rámec a interpretaci eh, k článku 14 a k dalšímu. A proto další otázka na vás, kolegové. Není tedy pro nás konečně na čase diskutovat o této otázce článku 14 bez ideologického nástinu a využít této příležitosti ještě před interpretací ze strany komise vyslovit svůj názor v Evropském parlamentu. A za druhé, to je ta specifická úprava de minimis. Nejprve vysvětlení. Obecné, eh, obecná úprava de minimis bude, eh, trvat, na, bude platit nadále, od roku 2013 se přepracuje. Podle mého máme tady eh, ještě dvě doplňující právní úpravy. Co se týče menších obcí, pro které je většinou těžké dodržovat předpisy o státní podpoře. Tyto místní orgány často žádají o služby v obecném eh, hospodářském zájmu, ale nepředstavují vzhledem ke své malé velikosti eh, žádné nebezpečí eh, zkreslení trhu. A co se týče speciálního, speciální úpravy de minimis pro malé obce. Pro místní služby navrhla komise odpovídající úpravu. Vyrovnávací platby míně, pro méně než 150 tisíc euro za rok pro malé obce a obce eh, s ročním obratem 5 milionů euro. Tady jsem viděl v pozměňovacích návrzích, že vlastně se nechcete řídit velikostí obcí a chci se k tomu vyjádřit. Já jsem chtěl pro zvláště tedy ty malé obce zmírnit ty eh, správní nároky, ty administrativní nároky. Podle komise eh, se jedná o vlastně polovinu všech obcí eh, v Evropské unii. Komisař Almunia také navrhl, aby zde došlo ke změnám. Zajímal by mě tedy váš názor a váš, vaše návrhy, co se týče nastavení těchto eh, kritérií i v návaznosti na návrh komise. I co se týče kolegyně Okony, která vlastně navrhovala eh, použít tříleté prahové aspekty. A za druhé eh, úprava de minimis pro sociální služby tady se mnou většinou souhlasíte. Bohužel Komise pro sociální služby eh, nenalezla žádnou speciální úpravu de minimis a jsou tady vyrovnávací platby pro sociální služby. Tam se počítá s uvolněním té notifikační povinnosti, která platí už pro nemocnice a další. Podle mě v této zprávě z vlastní iniciativě by mělo stát, že toto představuje určité ulehčení, ale ne dostatečné. A konečně poslední bod, otázka účinnosti. V tom návrhu komise rámce EU pro státní podpory ve formě vyrovnávací plat, vyrovnávacích platbe, plateb musí um, obsahovat impulzy pro státy, aby dosahovaly eh, výkonnosti a aby to sjednocovalo trh. V té aktuální eh, rozpočtové situaci členských států je to jistě žádoucí. Ale chci znovu zdůraznit, jak už jsem to dvakrát udělal, že, nenalázím, že nenacházím žádnou, žádný právní základ v prozatím platné, platné úpravě. Zajímalo by mě, jestli souhlasíte s tím, že aspekty eh, kvality a účinnosti spadají do eh, působnosti členských států. Pokud není možné, je lépe upravit jednotně, budu s tím souhlasit, jinak by se to muselo upravit pouze nařízením. A eh, základ proto nabízí článek 14, jedná se i pro finanční podmínky pro služby v obecném hospodářském zájmu. Komise chce dodržovat princip subsidiarity, jak také společně žádáme, ale neměli bychom si tady nechat vzít možnost spolurozhodovat a proto bychom měli vyslat jasný signál směrem ke komisi. Těším se na debatu a doufám, že se podaří tuto zprávu Eh, úspěšně odhlasovat i díky eh, konstruktivním pozměňovacím návrhům. Děkuji. Thank you very much. I'll... Děkuji a nyní dám slovo eh, stínovým zpravodajům a dalším. Mám tady uh, Sory místo Sofie Okony a potom Pascal Gene Hockmar a Peter Skinner. Nevím, jestli je tady někdo jako náhradník za EKR nebo GUE. Ne. Sharon, uh, Mrs. Ogny apologized that she could... Děkuji, Sharon. Paní Okony se omlouvá, nemohla přijít, protože mají důležité hlasování ve výboru Envy, takže já představím názory frakce EPP. Za prvé, EPP souhlasí eh, tedy eh, s orientací této reformy, která směřuje k zjednodušení. Zjednodušení potřebujeme. A jak víte, od e, vypracování návrhu zprávy a od pozměňovacích návrhů komise přišla se svým novým projektem, to znamená čtyři texty, dvě sdělení, potom výjimky a potom e, úprava de minimis. Máme procesní problém. Máme brát v úvahu také tento text komise v naší práci a to je moje otázka na pana zpravodaje. Protože v tom kompromisním textu bychom mohli zapracovat některé ty nové myšlenky. A otázka s tímto textem spojená je, jestli tyto návrhy by skutečně splnily ten cíl, zjednodušení. Chci mluvit o třech otázkách. Za prvé, eh, vysvětlení koncepce, úprava de minimis a potom výjimky. Eh, vyjasnění koncepce, to je určitě zapotřebí. My vítáme, že komise vysvětluje a aktualizuje ty různé otázky a bere v úvahu i judikaturu Evropského soudního dvora ale jsou tady i další koncepce, které si ještě zaslouží vysvětlení. Co třeba komise myslí pojmem opravdové služby eh, v obecném zájmu. Co myslí tím opravdové, genuine? A potom také výpočet rozumného zisku. Nevím, jestli skutečně lze tady hovořit o srozumitelnosti, když se podíváme na sdělení a jeho stránky 7 a 8. Tento text by měl být srozumitelnější. A, nebo se omlouvám, možná, že jenom my e, nechápeme ten text, ale jestliže ji nechápeme my, kladu si otázku, jak lidé v těch obcích by se s tím poradili. Potom ta úprava de minimis. Vítáme záměr komise zvýšit práh de minimis, aby eh, pod něj nespadly tedy eh, ty eh, služby v malých obcích, které by nesehrály žádnou roli v, jaksi v obecném hospodářství vnitřního trhu. Ale myslím, že ten práh 10 000 obyvatel není dostatečný. Velikost obcí se velmi liší v rámci všech členských států a jde také o spolupráci mezi obcemi, eh, což je ve prospěch eh, dobré zprávy a výhod z velkého měřítka. Myslím, že jediný eh, dobře nastavený práh by byl by bylo množství té, nebo velikost té podpory. To je právě návrh paní Okony. Takže možná, že by bylo dobře k tomu přeskoumat různé typy důkazy. A co se týče rozhodnutí o výjimkách, i zase zde bychom uvítali určité zjednodušení. To zjednodušení ale nesmí nastat na úkor transparentnosti. My se hlásíme k požadavku jasnému a, jasného a přesného mandátu. Členské státy musí zajistit aby se zabránilo tedy kompenzaci nad rámec pro určité eh, firmy. A musíme také zajistit eh, právní jistotu a aby členské státy a komise nepostupovaly podle eh, nestejných definic sociální potřeby. Obecně tedy tento nový balíček je zlepšením, s tím souhlasíme, ale přece jenom jsou tam body, které je třeba dovysvětlit a doufáme, že kompromisní návrhy budou příležitostí k tomu toto dokázat. Chceme také připomenout komisi, že chápeme, že komise je tím rozhodujícím orgánem, co se týče hospodářské soutěže, ale přesto si myslíme, že slovo Evropského parlamentu je zapotřebí, když jde o rozhodování služeb, které jsou tak blízké každodennímu životu evropských občanů. Intfeld. Děkuji, Sofie Intfeld. Děkuji, paní předsedající. S potěšením jsem si vyslechla to, že tato debata by podle zpravodaje měla být neideologická. V podstatě o to se snažíme už řadu let. Když se podíváte na příslušné eh, články smlouvy, ty jsou velice hm, neutrální. Nic nepředepisují a ponechávají členským zemí obrovskou vol, volnost v tom, aby si uspořádali své veřejné služby tak, jak to vyhovuje občanům a tak je to správně. Také si myslím, že Evropská komise zatím přistupuje k věci velice obezřetně, neideologicky, neutrálně. Komisař Almunia osiluje o řešení eh, velice přesně zacílená a šitá na míru. Čili já si myslím, že to je správný směr. Ale pokud jde o jakési paušální výjimky, de minimis a legislativní eh, pravidla, legislativní rámce, tak eh, tady to už je ideologické pole. Jakékoliv opatření, které je generické povahy, bude muset nějakým způsobem oprávnit, odůvodnit ty eh, případy, které se týká. A já jsem si to je horší. Když jsme se bavili o příslušném balíčku eh, v roce 2005, tak eh, eh, komise byla daleko více na té straně těch paušálních řešení, než jak to žádal Evropský parlament. Čili já si myslím, že bychom tato opatření neměli volat po nich, neměli podporovat, aniž by byla řádně zdůvodněna. Čili třeba takové ty návrhy pro eh, legislativní rámec eh, pro mm, ten eh, veřejný zájem. My jsme si nikdy nemysleli, že to je nutné a naše skupina se prostě k tomu nepřipojí z důvodů, které jsem právě řekla. Pokud jde o vyjasnění a zjednodušení, podpoříme. Ale jestliže akceptujeme že členské země si mají sami určit, jak organizovat a financovat veřejné služby, k čemu pak potřebujeme legislativní rámec. To je něco úplně jiného. Za druhé, pokud se týče mm, pravidla de minimis, tady eh, jsme velice obezřetní. Naším cílem je zjednodušení a eliminace zbytečné byrokracie, tak tady je třeba velice pečlivě zvažovat, zvažovat kritéria. Kritérium, jestli je tady velikosti obce, to se možná zdá jako velice jednoduché, ale podívejme se na to v detailu, jak to má fungovat a jak eh, to může mít důsledek. A dále Hovoří se zde specificky o holandských eh, bytových eh, družstvech. Já jsem proto, aby se ukázalo prstem na špatné případy a já si myslím, že moje země by neměla být z toho výjímána. A já se k eh, bytové politice hovořím, tedy stavím velmi kriticky. Jenomže to, jak se to zde zmiňuje, je naprosto nepřesné. Hovoří se o tom, že eh, by eh, bytová, nějaké bytové asociace, združení či družstva eh, neměly hm, dostávat žádné podpory pro podnikání. Já si myslím, že tak je to sformulováno, to je velice nepřesné. Já vám klidně můžu dát k dispozici původní text, ale to, co je sformulováno v této zprávě, je naprosto nepřesné. Děkuji. Pascal? Oui, moi j'ai <coughs> j'ai toujours quelques... Děkuji. Vždy rád. Chci říct, že vždy jsem pro, abychom zde diskutovali o otázce pravidel pro státní podpory. protože eh, státy eh, dávají milionové prostředky eh, do bank a komise s tím vůbec nemá žádný problém, nemá pocit, že je to narušení hospodářské soutěže. Je tedy ochotná přistupovat k velkorysým výjimkám a podle mě je docela paradoxní, že zde máme jisté Prahy a pravidla de minimis, kterým se věnujeme velice pečlivě a díváme se na přesné 10 000 eur. A zároveň dostávají banky kapitální injekce ve výši milionů a banky nejsou podniky, které poskytují sociální služby. Takže se zde nastoluje otázka, Zda bychom se měli podívat na narušení konkurenčního prostředí v oblasti bankovního sektoru. Já jsem zcela pro návrhy, se kterými přešel Petr Simon. Mám stejnou pozici jako kolegyně z EPP. Ta spočívá v tom, že si klademe otázku, jakým způsobem chceme zahrnout nový text komise do našich pozměňovacích návrhů, když text komise byl předložen poté, co byly předloženy naše návrhy. A tady je opravdu třeba si rozmyslet, jakým způsobem bychom měli tuto věc nejlépe vyřešit. Chtěl bych se zeptat také na jednu věc zástupce komise, který je zde mezi námi. Jakým způsobem chcete stanovisko Evropského parlamentu zapojit do práce komise? Vím, že všichni máme problémy s plánováním časovým harmonogramem, ale předložit text komise oficiálně tedy teprve již až poté, kdy uplyne lhůta pro podávání pozměňujících návrhů, tak to si myslím opravdu není nic dobrého ehm, a nepřispívá, neprospívá to spolupráci obou institucí. Jako poslanci parlamentu s tímto souhlasit nemůžeme. A proto se chci zeptat komise, jakým tedy chce zohled, jakým způsobem chce zohlednit stanovisko parlamentu ve své další práci. A nyní k té otázce 10 tisíc obyvatel, jakožto prahová hodnota. Já o tom nejsem jako celá řada dalších eh, kolegů příliš přesvědčen. Já bydlím e, nedaleko Paříže a e, silně znevýhodněné obce tam mají více než 10 tisíc obyvatel. A myslím si, že je špatné, abychom zaváděli takováto kritéria. Pro obce, které jsou trochu větší, ale které mají obdobné problémy a které jsou pro soukromého poskytovatele zcela nezajímavé. Myslím si, že pro vnitřní trh to vůbec není podstatné, eh, jakým způsobem chovají takovéto obce. A dále bych si přál, aby se EPP podívala na tuto otázku znovu, oproš, oprostila se od ideologie a podívala se na ten článek 14, který se týká právní jistoty. Jak, pokud jsem správně eh, pochopil paní poslankyně z EPP, tak i oni si přejí jasnost v oblasti subsidiarity a jistě se nám podaří se dohodnout. Jdeme přeci stejným směrem. Chceme všichni co nejvíce možná co nejvyšší míru subsidiarity, ale ta ovšem zase eh, požaduje jednoznačný právní rámec. Je třeba k tomu přistoupit demokraticky. Definice služeb obecném hospodářském zájmu musí vyplynout z obšírné diskuze v Evropském parlamentu. Zcela závisle na tom, zcela nezávisle na tom, tedy na čem se potom shodneme. Já bych sám řekl, že pozice komise je z obsahového hlediska od mých vlastních názorů vzdálená možná méně než od toho, na čem se jako parlament dohodneme. Proto si myslím, že z taktického důvodu by možná nebylo dobré rámci článku 14 tedy eh, otvírat tu disku, diskuzi, ale eh, přesto je důležité, abychom o tom v parlamentu diskutovali a věnovali se této otázce, která je tak důležitá pro každodenní život evropských občanů. Není možné, abychom to prostě přenechali komisi. Není vhodné, aby komise činila takováto rozhodnutí. A pak ještě poznámka k tomu, co řekl Petr Simon, ale obracím se tím zároveň i na zástupce komise. Je to otázka těch výjimek. Máme se celý seznam výjimek v návrhu komise. A já se chci zeptat, jestli je to již tedy uzavřený seznam. V anglické verzi možná ano, ale ve francouzské, z francouzské verze to nutně nevyplývá, ovšem je to velice důležitá otázka. V rámci směrnice o službách jsme měli stejný problém, zda tedy ten seznam byl konečný či ne, a proto je důležité, abychom se na to s Petrem společně ještě podívali, zda je to tedy vyčerpávající seznam či ne. Děkuji. Thank you very much. Good. Děkuji, Gunnar. Děkuji. Tohle je hlavně o rovnováze a jedna rovnováha je důležitá, ta mezi subsidiaritou a otevřeností na vnitřním trhu. A jako východisko pro tuto diskusi bychom mohli hovořit o oživení evropské ekonomiky, protože hovoříme o službách v obecném hospodářském zájmu a ty pokrývají širokou oblast evropské ekonomiky. Všichni víme, že problémem Evropy v současné době v návaznosti na dluhovou krizi je nedostatek růstu a rozvoje. A ty problémy jsou částečné, částečně způsobeny tím, že vnitřní trh není otevřen novým službám. A můžeme použít metaforu telekomunikačních operátorů. Já o tom nechci mluvit dál, ale jsem si jist, že většina z nás bude souhlasit s tím, že Eh, od té doby, co telekomunikační operátoři se musí potýkat s konkurencí, že se situace zlepšila a spotřebitelé mají možnost volby. A je tady i řada dalších oblastí, kde je to důležité. Myslím, že čím více se přiblíží služba jednotlivým občanům, tím je důležitější, aby ta to služba byla co nejkvalitnější a aby byla také co nejúčinněji distribuována. Opak by nebyl obhajitelný. My máme určitou rovnováhu v rámci subsidiarity na vnitřním trhu, to je důležité, proto si myslím, že horizontální právní úprava není dobrá. Myslím, že můžeme dosáhnout více jasností a srozumitelností, ale čeho se vlastně mají týkat. Jde o skutečnost, že jde o službu v obecném hospodářském zájmu. To přece nesmí být výmluva na to, že se vlastně nepřipustí hospodářská soutěž, anebo že se umožní monopol. Já bych rád, aby zpravodaj v zapracování kompromisních návrhů měl na mysli Eh, význam rovnováhy eh, mezi eh, veřejně hrazenými službami a tím, co poskytují korporace. Někdy se to totiž směšuje. Někdy mnoho z toho, co vlastně dotujeme, jsou státní podniky, ne tolik ty služby. A já nevím, hm, jak vypadá situace ohledně sociálních bytů v Nizozemsku, vím, jak to vypadá ve Švédsku a vím, že je mnohem důležitější přispět financování na bydlení lidem, eh, kdekoliv bydlí. Nejenom těm, kteří bydlí v sociálních bytech. Já si myslím, že je důležité eh, podporu poskytovat občanům, ne korporacím. A bude-li možné se tedy eh, této orientace držet, tak se zbavíme problému a budeme pomáhat tam, kde je to potřeba. My tady pomáháme státním podnikům, které, jak víme, velice často nejsou tak eh, efektivní, jak by měly být, nezaměřují se tolik na ty služby, které eh, mají eh, poskytovat a také jsou brzdou růstu. Růst je přitom nezbytnou podmínkou rozvoje těchto služeb. Obecně tedy žádám zpravodaje, aby až bude zpracovávat kompromisní návrhy, aby e, se k ním nestavěl příliš ideologicky. A slyšel jsem, jak to slibuje. E, vzpomeňte ale, že ideologie neznamená, že budete hájit instituce a struktury e, z minulosti. Měl byste se starat o služby, které jsou poskytovány občanům. A tady je důležitý rozdíl. A stejný rozdíl spočívá v tom, že je potřeba respektovat princip subsidiarity a členské státy. My jsme se rozhodli, jak strukturovat sociální blahobyt, ale ani to nesmí být výmluvou pro eh, neúčinnosti, vznik monopolů a oslabený růst Evropské unie. Musíme především se snažit zlepšit poskytování služeb. Děkuji, Petra. I like to think that the rapporteur has certainly got. Mně eh, se líbila eh, řada eh, věcí, o kterých hovořil Peter Simon, tady Peter Simon, o mm, zejména rovnováze a tak dále. Velice zajímavé je tady slyšet, že se tady kritizuje ideologičnost, ale já mm, Myslím, že my potřebujeme ideologické proudy a já si myslím, že důležité je také to, že nám to dává motivaci a ta motivace je jaksi myšlenka eh, dokonalého trhu, který samozřejmě neexistuje. Čili jestliže chceme na jedné straně být ideologičtí tak na druhé straně nemůžeme říct, eh, prostě tady byste měli vy, tato strana, tady ubrat na ideologičnosti. Jestliže jde o eh, vyšší efektivnosti fungování nějakého podniku, který slouží společnosti a podobně, tak eh, my skutečně musíme mít jasné cíle. Já věřím ve společenské dobro skutečně to se týká nevím, armády, zdravotnictví a tak dále. Já e, souhlasím s tím, že my e, nemáme chránit e, monolitické instituce, které jako by byly vytesány z kamene navždycky, ale otázka je, že my tady máme služby, které poskytuje stát a které jsou pro lidi důležité a toto chceme udržet. Já skutečně nechci, abych z nás byl eh, další Hongkong, který se tak líbí Miltonu eh, Friedmanovi, kde se všechno dělá na základě nejmenšího společného jmenovatele. My chceme být někde více uprostřed. Eh, Velká Británie eh, ušla velký kus eh, cesty v oblasti liberalizace služeb. Bylo to tedy neoliberální, je to, je to skutečně neoliberální přístup věc, věci. A bylo to tedy v době, kdy došlo ve společnosti k mnohým změnám a většina se jich příliš nepovedla. Čili Jde tedy o výhody, nejde tedy o udržení těch nevýhod. Takže myslím, že to je ten hnací motor debaty. Já myslím, že Petr má pravdu, eh, když říká, že chce udržet eh, rovnováhu a že je třeba tady udržet eh, ten efekt obezřetnosti. A to znamená, že tedy komise by také nám měla naslouchat. Ptám se, zda někdo další chce nyní promluvit, říká paní předsedající. Není tomu tak. Pan Kampa eh, de facto vznesl otázku na komisi. Já nyní eh, prosím, aby komise si vzala slovo a ta otázka zněla, myslím, jak chcete v tomto případě zohlednit názory parlamentu. Mě by to také velice zajímalo, pokud by nám na to někdo mohl odpovědět. Děkuji. Pan komisař Almonia vždycky zdůrazňoval, jak důležité je podle jeho názoru udržovat dialog s Evropským parlamentem, dalšími aktéry a členskými zeměmi. Chce tuto revizi provádět plně, transparentně se zohledněním názoru parlamentu. Pohled na kalendář nám neodhaluje žádnou neslučitelnost. My nyní nasloucháme eh, dalším aktérům z čínských zemí. Eh, debata proběhne koncem měsíce. Finalizace textu proběhne v listopadu a v celé této době budeme nadále udržovat dialog s vámi a dalšími zainteresovanými stranami čili jakékoliv připomínky v příštích eh, týdnech a měsících se určitě jim dostane s lechu. Pan komisař eh, prohlásil, že by si přál, aby nový text byl přijat do konce roku. A to znamená, že pokud se všechno bude dařit, pak tedy do konce prosince, a to znamená, že pořád máme dost času na to, abychom zapracovali veškeré připomínky Evropského parlamentu. Ano, děkuji a nyní vracím slovo panu zpravodaji. Děkuji za tuto konstruktivní diskuzi. Chtěl bych jako odpověď na otázku, kterou položilo mnoho kolegů, totiž jakým způsobem budeme zacházet s návrhem Kovise. odpovědět toto. Pro mě je to klíčová otázka v rámci celého dalšího procesu a to mám na mysli toto. Nyní stojíme před volbou. Buď to celé nezohledníme, zapomeneme na to a tím je eh, vlastně eh, oni nás předběhnou. A nebo využijeme postup kompromisu v tom smyslu, abychom se speciálně věnovali otázkám, které jsou z hlediska komise nové a poskytli k tomu naše vlastní stanovisko. A opravdu tak, že se kompletně odprostíme od ideologie. To, co navrhuje komise, s tím jsme se nyní všichni seznámili a nyní bychom k tomu měli zaujmout postoj. Neměli bychom se dívat pouze na článek 14 a rámcovou legislativu a říci, e, zaměřit se pouze na to. Ne, měli bychom se přesně podívat na to, co komise navrhuje a celé to propracovat podívat se na to. Pan komisař Almunia již v létě, když jsem s ním hovořil, se vyslovil v obdobném smyslu a totiž je ochoten zapracovat to, s čím přijdeme my. Samozřejmě z časového hlediska e, máme napětou situaci, ale za to nemůže komise, za to může parlament. Takže zde je třeba být velice opatrně na tomto místě, pokud zde činíme problém z toho, že komise mezi tím již přišla tedy se svými vlastními návrhy. Komicha, komise e, První sdělení předložila v březnu, takže my bychom bývali možná mohli již začít s naší prací v březnu. Ale já jsem tedy měl přesně pět týdnů na to napsat právo, po té, co to bylo zveřejněno. Není možné to tedy eh, jak si podsouvat komisi, protože sama komise také je pod časovým tlakem a potřebuje včas stihnout eh, celou tu novou reformu. Takže já si myslím, že bychom měli poděkovat panu komisaři Kalmujnovi za to, že má velice komik operativní postoj a také jeho spolupracovníkům. A když eh, se tedy nyní podíváme na návrhy komise a věnujeme se jim, tak e, souhlasím s vámi, kolegyně Sajere, že jednak je zde otázka srozumitelnosti, že tomu je třeba se přesně věnovat, eh, zatím opravdu obcím pomůžeme, když se například podíváme na ty kritéria rozsudku Altmark a tak dále, já jsem jasně řekla, že kdo nechápe ty první tři podmínky, tak tomu prostě už nemůžeme, pomůžeme, ale ten nemá e, vůbec být jakožto ekonomický hráč na trhu. A co se týče té čtvrté podmínce e, o té kumulativní, o tom musím ještě hovořit jako o celé řadě dalších aspektů. A stejně také jako kolega Kofa e, podotkl, a kolegyně Intveld se tomu rovněž věnovala a i kolegyně Sája. Měli bychom se tedy v rámci kompromisních vyjednávání podívat ještě přesně na pravidla de minimis. Eh, návrh komise to je něco, na co se ještě přesně musíme podívat. Je to právě ta otázka eh, té velikosti obcí, o tom jsme tady již hovořili, pak tam ten aspekt spolupráce mezi obcemi, dále aspekt větších obcí, které mají ovšem také problémy. je třeba k tomu přistupovat věcně a pokud to tak učiníme, tak jistě se dohodneme na řešení. Máme tady návrh kolegyně Okony, já jsem to tady již zmínil jako jeden možný přístup a jsem velice rád, že zde máme zásadu subsidiarity a že tuto zásadu všichni kolegové podpořili a máme to i v pozměňovacích návrzích a dokonce z toho udělali prioritu a já stílím názor, bohužel eh, již Eh, jak nepřítomné kolegy Hekmarka, že není možné zde mít subsidiaritu jako záminku pro to, aby byly udržovány při životě neefektivní podmínky. Ale na závěr ještě dva aspekty, které chci zúzdadnit. Zcela jasně. Přejeme si efektivitu a stejně jako parlament se můžeme snažit ji prosazovat, ale pokud necháme komisi jednou projít to, že komise bude bez právního základu a hospodářská soutěž jí zde nedává právý základ, že ona bez právního základu zavádí úpravy, tak dojde k prolomení hrází. Ano, můžeme hovořit o pravidlech pro efektivitě, ale potřebujeme k tomu jasný právní základ a zapojení parlamentu a musí to být celé v rámci řádného legislativního postupu a ne v rámci stanoviska, které dáváme k rozhodnutí komise, protože to dává komisi prostor pro to se rozhodnout, jak bude chtít. Takže nezávisle na obsahovém hledisku efektivity, toto je něco, co nesmíme nechat komisi projít. A poslední bod, a týká se to subsidiarity a nedodržování či nepodporování neefektivních podniků. Jsem velice vděčný kolegu Skinodovi, že na tomto místě i zde vedeme diskuzi, která bude odproštěna od ideologie. Nikomu z nás zde nejde o to, abychom nadále podporovali podniky, které nejsou efektivní. Všichni sdílíme názor kolegy Hekmarka, totiž, že je třeba podpořit občana a ne podniky. Ale právě pokud myslíme na občana, tak se musíme podívat, k jakým chybám došlo k minulosti. A pan kolega Skinner některé chyby již jmenoval. A kolega Heckmark uvedl pozitivní příklad, týkalo se to telekomunikací. I v této oblasti je možné e, se podívat na to, k jakým chybám došlo. A k chybám došlo. A o tom bychom se měli bavit tak, abychom z toho získali poučení. Například širokopásmý internet jako heslo. Když eh, telekomunikace byla ještě úkolem veřejného sektoru, tak se nehovořilo v žádném členském státě o tom, že úkolem tohoto sektoru je, aby eh, širokopasový internet byl všude po celé zemi. Máme se tedy pozitivní vývoj v oblasti telekomunikací, ale na druhou stranu vidíme, že v současné době v novém telekomunikačním světě jsme rádi, když je možné se snažit tedy o to, aby každý občan měl širokopásmový internet. V tom starém světě, který možná nebyl úplně optimální, by toto vůbec nebyl problém. Takže pozor, opět, Není dobré zde podporovat ideologii, je třeba na to hledět diferencovaně a já prosím všechny kolegy, aby zohlednili to, že v rámci kompromisního vyjednávání máme možnost do listopadu předložit komisi náš postoj. Já chci říct, že toto je určitá časová osa, podle které bychom měli pracovat konstruktivně, zaměřit se na cíl a já věřím, že v tomto případě my jako parlament budeme schopni poskytnout komisi velice dobrý postoj pro její další práci po listopadu. Děkuji. Hlasovat máme 17. Eh, října na plenárním zasedání eh, v listopadu. Eh, promiňte, v říjnu. Takže teď se vrátíme k bodu 6, který byl posunut eh, ze včerejška, to je nová strategie spotřebitelské politiky, projednání pozměňovacích návrhů a já dám slovo zpravodaji Alfredu Palonovi. Máte slovo. Děkuji. Omlouvám se kolegům. Včera mi nebylo dobře, ale dnes ráno jsem už mohl vstát. Děkuji za zaslané pozměňovací návrhy. Představují přidanou hodnotu k mé zprávě. Nejpozději zítra vám rozešlu finální verzi, do které jsem zapracoval všechny vaše názory a stanoviska. A teď k těm detailům a důležitým bodům stanoviska. Pozměňovací návrh 1 od pana Alfáno, kde se praví, že v důsledku krize máme nadměrné zatížení. Pan Ery se k tomu také vyjádřil. A já si myslím, že krize smetla celé části naší společnosti, některé společenské třídy. V Itálii je krize, v jiných zemích jistě také. U nás hodně utrpěla střední třída. A v tomto pozměňovacím návrhu stojí, že hlavní problém je v nadměrném zadlužení. Já si ale myslím, že je to jenom jedna z příčin krize. Dalším problémem je to, že není přístup k úvěrům. A další bod, s nímž souhlasím, je trvalé udržitelné prostředí. My tady nemáme dostatečně provázánou koncepci toho trvalé udržitelného prostředí eh, s otázkou spotřebitelů. Já bych asi hlasoval proti tomuto bodu, ale jsem ochoten ještě debatovat s tím, že by mohlo být zneseno, eh, vznesen ústní pozměňovací návrh a že bychom mohli dojít eh, k, ke kompromisu a k bodu 7. Eh, kolega tady bohužel není, ale tady bych navrhl Eh, rozdělené hlasování, oddělené hlasování. Eh, tady jde o to, že spotřebitelé by měli mít informace ve svém rovném jazyce. To tady eh, není úplně jasně naformulováno. Myslím, že by bylo dobře tady mít odkaz na tady státní nebo regionální jazyk, ne na všechny jazyky i mimo Evropskou unii. A potom další návrh. Tam se praví, že miliony spotřebitelů utrpěli vinou toho, že se jim dostalo nesprávné rady. Já bych to asi takto neřekl, ale myslím, že je potřeba nějakým způsobem upravit to odvětví konzultantské, protože ještě v období před vypuknutím krize tady ta právní úprava nebyla nijak přesně nastavena a samozřejmě je možné, že ty chybné rady a konzultace také přispěly eh, ke krizi, ale nemůžeme říci, že krize byla čistě eh, špatnými radami zaviněna to si myslím, že skutečně není hlavní příčina té situace, v níž se nacházíme. Další důležitý bod, alespoň podle mě, je otázka, je otázka hromadných žalob eh, na očkodnění. To je důležitá otázka a vyžaduje velice pečlivě vedenou debatu. My můžeme v tomto stanovisku poukázat na ty žádosti o hromadné odškodnění, ale nemůžeme tento problém zde vyřešit. Myslím, že na toto téma by měl být vznesen specifický e, návrh na legislativní řešení. Takže tady bych e, požádal o oddělené hlasování e, k návrhu 20 a 111 potřebujeme získat maximální podporu pro jakékoliv návrhy, eh, které se týkají této sensitivní oblasti. A já dnes rád ještě přijmu další návrhy, a do, tedy do zítřka, do dopoledne, vám rozešlu finální verzi mého stanoviska. Takže zítra všechny frakce obdrží finální verzi, kam také zapracuji návrhy a názory, které padnou dnes. Chci poděkovat všem stínovým zpravodajům, sekretariátu a všem kolegům, kteří mi zaslali své vyjádření a pomohli mi vypracovat toto stanovisko a také přišli s pozměňovacími návrhy, které pomohly tu mou původní verzi vylepšit. Děkuji vám. Much, uh, eh, Antolin. Děkuji. Já jsem už, eh, myslím, řekl, že, eh, že body, které předložil pan, pan považuji za velice dobré a mám všem tady několik myšlenek, které by byly doplňující k jeho návrhům. Především ke strategii. Domnívám se, že jde o to, aby byly zvýšeny profesionální standardy, aby tedy nedocházelo ke střetu zájmu, abychom měli řádné vyhodnocení rizik. Konkrétněji, finanční služby samozřejmě se vyznačují specifickou povahou, ale to neznamená, že bychom si zde měli dovolit nižší úroveň ochrany spotřebitelů než jinde. My máme Evropskou chartu spotřebitele, o tomto tématu jsme se už bavili a myslím, že není třeba, abych to tady rozebíral do detailu. Ta strategie, pokud se, nebo jak to vidím já, by se také měla eh, zabývat, respektive mělo by do toho být zahrnuti také určité orgány, které s tím mají co dočinění. Je třeba zajistit eh, férové podmínky a je třeba, aby také eh, byly do toho zahrnuti představitelé tohoto odvětví a jde samozřejmě o rovné podmínky. Pan Polny, už to řekl, je třeba zajistit aspoň ty základní eh, finanční služby. Eh, není možno připustit rozhodnutí, která budou eh, výjevem, projevem libovůle či nějakým, nějaké selektivity. Já myslím, že tady máme prostor pro kompromise a já myslím, že, nebo tedy doufám, že moje poznámky budou reflektovány. Sofie, Velice stručně my jsme dostali řadu kompromisních návrhů, které v zásadě podporujeme. Máme zde určité drobné návrhy na úpravu, ale myslím, že eh, v zásadě se shodujeme a můžeme tyto návrhy podpořit. Děkuji. Nevidím, že by se hlásil někdo další. Alfredo, chcete ještě jednou promluvit? jen velmi stručně. Já děkuji a pokusím se tady ještě do zítřejšího dopoledne nalézt maximální podporu. Mnoho z toho, co zde zaznělo, je samozřejmě otázka velmi citlivá. A my jsme se eh, pokusili eh, získat eh, jaksi širší podporu, abychom si zajistili to, že, získ, že tedy neskotáme na některých technických aspektech. Děkuji. Dobře, děkuji. Hlasovat budeme 11. října hlasování v IMKU 17. října a hlasovat se potom bude na listopadové plenárce. Děkuji vám a tím dnes dopoledne končíme. Prosím, přijďte eh, odpoledne přesně na debatu s Žánem Polem Trše. Děkuji.